Eh, dobré ráno, můžeme zahájit naše zasedání. Začneme nejprve přijetím pořadu jednání, máte ho ve svých složkách. Můžeme schválit pořad jednání. Pořad jednání je eh, tedy schválen. Nemáme žádné sdělení předsedkyně, takže můžeme jít k dalšímu bodu na Eh, programu a to je schválení zápisu ze schůze z 6. a 7. května. Máte to opět ve svých složkách a pokud máte nějaké připomínky k, těm, k tomuto zápisu, tak prosím informujte sekretariát do konce tohoto zasedání. Do, pokud eh, nedostaneme žádné připomínky do konce zasedání, tak bude zápis považován za schválený. Bod číslo 4 přijetí rozhodnutí a doporučení koordinátorů. Dostali jste také návrh rozhodnutí a doporučení koordinátorů se zasedání eh, koordinátorů z 23. června. Pokud máte nějaké připomínky, informujte prosím sekretariát do konce této schůze. Pokud nedostaneme žádné připomínky, tak zápis bude eh, tedy pardon, eh, tak tato rozhodnutí koordinátorů budou považována za schválena. Bod číslo 5, oznámení komise. Jsou tady nějaká oznámení komise? Nejsou. Dobře, takže můžeme přejít eh, opět k dalšímu bodu na programu. A tady již máme bod číslo 6 a to je krize vyvolaná virem Ebola, dlouhodobé poučení a jak posílit zdravotní systémy v rozvojových zemích, aby se předešlo budoucím krizím. Toto je eh, první eh, věcný bod a eh, Charles Gerens tady o tom pohovoří. Byl tady 157 pozměňovacích návrhů ze stranu eh, členů DV a budeme hlasovat také o textu ve eh, stanovisku přijatých eh, výborem FEM a ENVY. A nyní dávám slovo Charlesovi Kerencovi, aby se vyjádřil k těmto pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Charles. Merci. Děkuji, pane předsedo. Tak jsme téměř na závěru naší práce a zbývá jen projednat pozměňovací návrhy a shodnout se na konečné podobě, která bude zřejmá eh, v září. Věřím, že se mi podaří sestavit kompromisní pozměňovací návrhy na naše příští jednání v září, když ne na prvním, tak na druhém. A potom hm, nalezneme místo projednání na plénu. Chci připomenout, že moje zpráva měla za cíl společný pohled na situaci rozvoje viru Ebola a choroby a v tomto společném pohledu jsme se shodli na tom, že šíření viru mělo mimořádný rozsah, který byl bezprecedentní v čase i v prostoru a za velmi krátkou dobu desítky tisíc osob byly nakaženy virem s důsledky, které známe. Řada zemí byla zasažena. Ty tři země, o kterých hovoříme, zažívají srovnatelnou situaci. Všechny tři země jsou nejníže, pokud jde o stupeň lidského rozvoje. Chudoba v těchto zemích přesahuje 80%, tedy extrémní chudoba skolarizace je kratší než 4 roky a průměrná délka života je mezi 50 a 60 lety. Také jsme se podívali na reakce jednak uvnitř těchto zemí a potom na mezinárodní úrovni. První instituce, která byla kritizována, byla Světová zdravotnická organizace, minimálně se dá říci, že nikdo nevytýká, že by byla na začátku příliš aktivní. Všechno se to táhlo a až v září a také možná na základě našeho usnesení, které jsme odhlasovali v září loňského roku, se věci začaly měnit. Potom tu je vlastně ten aktivní přístup mezinárodního společenství v oblasti budoucí prevence podobných krizí a to se potvrdilo, pokud jde o rozvoj krize v těchto tří zemí, bylo správné a i nadále bude správné věnovat minimálně 20 veřejné podpory rozvoje oblasti základních sociálních potřeb a zejména rozvoji zdravotnictví. A to nutí eh, odpovědné představitele Evropské unie revidovat finanční programování pro tyto tři země, protože katastrofa eboli změnila situaci. A to, co bylo známo již od roku 2014, pokud jde o rozvoj choroby, zatím nebylo známo, když došlo k programování komise, pokud jde o rozvojové snahy pro budoucí léta v rámci eh, víceletého finančního programu. Tedy tudíž vyzýváme komisi, aby revidovala ten finanční program z hlediska posledního vývoje. Je to také aspekt eh, vlastně spojení snah na úrovni místní, mezinárodní a zejména na úrovni Evropské unie. V tom je třeba pokračovat. A to je také důvod, eh, proč jsme jmenovali pana Stylianidise komisaře pro humanitární činnost, aby byl odpovědný za tuto koordinaci na úrovni Evropské unie. A myslím, že by bylo vhodné toto pravidelně ověřovat a zjišťovat, jak se ty věci vyvíjejí. A konečně obnova těchto zemí v ekonomickém slova smyslu ty tři země byly tvrdě zasaženy ekonomicky a některé ekonomické aktivity byly zcela zlikvidovány, takže abychom byli schopni vygenerovat dostatečné zdroje pro financování, fungování tedy fungování státu v těchto zemích, tak je třeba čas a peníze. Je třeba ten systém trošku promazat. Takže se bude konat mezinárodní konference dárců pro obnovu těchto tří zemí. Tolik tedy bylo předmětem naší rozpravy, která byla koncenzuální. A to je důvod, proč se divím, že byly předloženy pozměňovací návrhy, protože to vypadalo, že se všichni shodujeme ale to byl spíše vtip a skutečně jste prokázali, že si tu zprávu někdo přečetl a z toho pramení ty pozměňovací návrhy, takže za to vám děkuji. A přiměřenost vaší argumentace a vašich pozměňovacích návrhů mě nutí k tomu, abych eh, měnil svůj postoj, zejména jste byli aktivní zejména Moris Ponga. Kdo by to byl řek? Jakou péči jste věnoval mé zprávě? Moris zdůraznil odbornou přípravu zdravotníků, bere na vědomí reformu SZO z roku 2015 a nový naléhavý program a personální zálohy, které mohou být rychle nasazeny. Myslím, že to doplňujeme vyjádření. Je možné to chápat i jinak. E, ty by si chtěl zmírnit odpovědnost Světové zdravotnické organizace. Koncenzuální je, že všichni potřebujeme e, tuto organizaci. A Světová zdravotnická organizace je základním e, subjektem v oblasti boje s těmito chorobami. A já se pokusím nalézt místo pro tuto, tuto úpravu v kompromisních pozměňovacích návrzích. A tady se vlastně, tady vyrážíš otevřené dveře. Evropský rozvojový fond má být přeskoumán, aby byly zapracovány prioritní oblasti. To už se stalo, ale musíme spělat na to, v jaké míře Evropská unie by měla adaptovat své snahy. A těch 20% to není nějaké kouzelné číslo. Těch 20% to je určitý ukazatel. Možná, že to je možná je to eh, dostatečné, aby Evropská unie věnovala 20% na rozvoj základních sociálních potřeb. Kolega Neuser byl velmi aktivní. Kolega neví, že v rámci rozvojového fondu zdravotní otázky jsou vedeny u Gviny, ale ne u Liberie a Sierra Leone. Ve výboru se komise se nevyjádřila, ale pozorně poslouchá a uvidíme, zda pan Neuser má pravdu. Já myslím, že možná trošku pravdu má a za zelené eh, pana, paní Sargentini, Rivazi a Neuburg eh, zmiňuje eh, katastrofální dopad restrukturalizace Světové banky a MMF na školství a zdravotnictví. A odolnost těchto systémů musí být posílena. I zde máte mm, bez pochyby pravdu a je třeba se zabývat tím, jak s tím naložíme ve zprávě. Myslím, že tady spolupůsobí několik věcí. Je tu také slabost nasazení mezinárodního společenství pro rozvoj. Kdyby tu nebyly problémy s financováním, tak by bylo dost prostředků pro doplnění těch katastrofálních následků, které zde vypichujete z hlediska činnosti MMF a Světové banky, ale jinak váš výklad je velmi podobný. Louis Michel zdůrazňuje rozložení rizika, abychom vytvořili odolný zdravotnický systém. Já myslím, že ty základní směry u zprávy byly nejen potvrzeny, ale dokonce posíleny návrhy, které předkládáte v pozměňovacích návrzích. Je jich celá řada, z toho mám velkou radost a v tomto duchu bych rád formuloval kompromisní pozměňovací návrhy. Už mám určitou představu, ale můžeme si o tom v užším kruhu popovídat a chtěl bych tedy pozvat na počátek září samozřejmě pokud nenalezneme čas tento nebo příští týden, pozvu tedy navrhovatele pozměňovacích návrhů, abychom se společně zamysleli nad eh, poměrně stručným textem. Tolik má reakce na vaše podněty k mé zprávě a jsem připraven eh, vyslechnout a reagovat na vaše návrhy. Děkuji. Charlesy, a nyní se vyslechneme připomínky stínových zpravodajů a slovo má pan Ponga. Máte slovo. Jako první. Děkuji, Šársi. Eh, já bych eh, ještě jednou eh, naformuloval to, co jsi zmínil z mých pozměňovacích návrhů, které jsem ti předložil. Chtěl bych ti opravdu poblahopřát, poděkovat za tu práci, kterou si, pokud jde o ebolu, odvedl. Já jsem předložil asi 27 pozměňovacích návrhů. A tak, jak si uvedl, myslím si, že tady můžeme se shodnout na těch různých pozměňovacích návrzích, které jsem předložil. Předložil jsem Poslanecí návrhy, abych některé věci upřesnil a abych připomenul angažovanost Evropské unie a také pana komisaře eh, Stylianidise v této krizi tak jak si uh, sám uvedl. Dále jsem chtěl také zdůraznit, že je nezbytné vytvořit uh, určitou uh, síť uh, určité pomoci, tak aby se zabránilo uh, této katastrofě v budoucnosti. Měli bychom spírat údaje spolehlivé, tak abychom mohli předvídat zdravotní situaci a mohli na to vhodně zareagovat a to na to, co se vlastně stalo v březnu e, minulý rok. A potom je tady další věc a to je otázka spolupráce e, a tady o výměny informací rozvojových zemí a Evropské unie, pokud jde e, o vzdělávání zdravotního personálu, zdravotních pracovníků. Je potřeba, aby Evropská unie sdílela své zkušenosti a, a vědecké um, informace, tak aby se zabránilo propuknutí další pandemie. Potom další věc a, a jedenáctá Eh, konference eh, FED by se měla zaměřit eh, také právě na investice do zdravotnictví. Takže to je několik připomínek k té zprávě a chtěl bych ti říci, že máš plnou mou podporu a že se na ně můžeš spolehnout. Budu s tebou spolupracovat. Děkuji. Děkuji. A další řečník je pan Neuser. Um, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, děkuji Charlesy za dobrou zprávu. Jež, taky jsme o tebe nic jiného neočekávali. Eh, ty jsi jmenoval celou řadu doplňujících pozměňovacích návrhů. Je to způsobeno tím, že eh, jsme velice angažováni ve zpracování této zprávy. Hm, když se podíváme na kořeny problému, Charles je tady výborně načetl a má aktivní i reaktivní přístup, jak bychom měli nakládat do s takovými epidemiemi. Domnívám se, že zpráva je opět velice aktuální, zůstává aktuální a už několik dnů tady máme zprávy, že eh, máme 30 případů onemocnění ebolou, přičemž část tohoto onemocnění přichází z neznámých zdrojů. Čili ne, z lidí, kteří byli infik- ne od lidí, kteří již byli infikováni. Eh, to znamená, že kontrola nefunguje odpovídajícím způsobem. Myslím si, že z doplňujících návrhů vyplývá, že jsme si zajedno v tom, že zdravotnické systémy v těchto zemích je třeba posilnit a že proto musíme dát k dispozici odpovídající finanční prostředky. Myslím si, že jasnou prioritou pro rozvojovou pomoc musí být národní indikativ, indikační programy soustředit na zdravotnictví a zásobování vodou. Dokud v těchto třech zemí neuvidíme žádný pokrok, měli bychom i vůči partnerským státům trvat na těchto prioritách. Kromě toho se domnívám, a to k tomu taky patří, je třeba poznamenat, že v partnerských státech zás, zdravotnické zásobování musí být aktivní. K tomu podle mého názoru patří také, aby se čerpaly bohaté zdroje v těchto zemích a příjmy se používaly na zdravotnické zásobování a proto musíme vést eh, intenzivnější dialog s těmito státy. Před týdny se sešla G7 v Německu a tam se hovořilo o dobrém přístupu One Health. Přitom se jedná o to, aby zdravotnictví bylo nazíráno v kontextu lidí, zvířat a zemědělství. A myslím si, že to je velice významný přístup, přičemž Část kritiky na samitu G7 nesmí být zamlčována. Rozhodnutí, ke kterým tam došlo, považuji eh, za příliš orientované na akcionismus. Například se hovořilo o jednoce rychlého nasazení, Eh, více než o mm, posílení a budování zdravotnických systémů. To podle mě byl spíše vzor vojenského přístupu. Eh, to znamená, když se tady něco stane, musíme rychle jednat a tím to vyřešíme, ale chybí mi tady ten aspekt trvalé udržitelnosti na tedy setkání eh, summitu G7. Eh, myslím si, že společně musíme posílit komunikat eh, sdělení, musíme přepracovat sdělení komise týkající se globálního zdraví, protože tady existuje eh, posílení zdravotnických systémů a univerzálního zdravotního pokrytí. To znamená základní priority našich pozměňovacích návrhů. Problém který způsobila Světová zdravotnická organizace, o tom uh, už se hovořilo, myslím si, že SZO do budoucna musí zaujmout lepší postoj. Rád bych ještě doplnil, že zejména v základním výzkumu se musíme silněji angažovat. Potřebujeme nové látky, protože přibývající odolnost vůči antibiotikum se stává problémem a o tom už se hovořilo i na summitu G7. A proto by bylo dobré, kdybychom i zde měli příslip finančních prostředků pro podporu tohoto základního výzkumu. A poslední bod, náš komisař pro humanitární pomoc Juliadis e, je velice angažovaný v tomto tématu, ale potřebujeme s ním vést neustálý dialog, abychom Eh, neopouštěli toto téma a proto by bylo dobré, kdyby i v našem výboru jsme o tomto tématu kontinuálně hovořili i s naším komisařem, který tedy doposud velice dobře pracoval v boji proti ebole. Okay, thank you. Děkuji a dalším řečníkem je paní z Argentíny. Máte slovo. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo, a děkuji tobě, Charlesy, za tvou zprávu. Uh, já si myslím, že Norbert Neuser má pravdu, eh, když eh, tedy upozorňuje na to, že toto téma je i nadále velmi aktuální a důležité. To, eh, ten fakt, že jsme si mysleli, že Liberie je bez eboli a opět se to zvrtlo, to ukazuje, že je důležité zaměřit se na obnovu tady by se to mohlo protahovat a měli bychom se na to zaměřit. Potom e, tedy na e, chudoba ve spojení e, s chudobou a špatným řízením vede ke katastrofám, tak je to všude. A máme tady, a tady v tomto případě jde o klasický případ VHO nedělá to, eh, co by měla dělat nebo co se od ní očekává, ale s ohledem na to si myslím, že by to bývalo mohlo být ještě horší, než jak se ta situace prezentuje v současnosti. Uh, já si myslím, že díky nevládním organizacím zejména eh, se podařilo tu krizi eh, držet v nějakém rozmezí. Zelení tady předložili pozměňovací eh, návrhy k restrukturalizaci a také o vlivu mezinárodních finančních institucí pro země západní Afriky podle našeho názoru je to příklad, jak neudělat zemi odolnou, když vzdělávání a zdravotní eh, pomoc omezíte, tak eh, dojde k tomu, že společnost eh, se dostane do situace, kde není schopná reagovat na krize. Takže tady bychom to vše měli dále vnímat v takovém širším balíčku, protože jinak by mohlo opět dojít k další nákaze a došlo by úplně k stejné situaci. Takže tady um, um, pokud jde o ty kompromisní návrhy, tak bychom s vámi chtěli spolupracovat. Bylo by dobré, kdybyste to zohlednil, protože to rozšiřuje ten obrázek. A potom další věc, oba dva jste to zmínili ve zprávě i ve vysvětlujícím textu, to je ta tedy krize a fakt, že, že lidé nehledají pomoc v případě, že jsou nemocní, mají jinou nemoc, protože oni se obávají, že pokud by navštívili nemocnici, tak by se tam eh, mohli infikovat eh, virem Ebola. To znamená, že jiné zdravotní problémy nejsou ošetřeny a ta společnost eh, se dostane do situace, kde lidé tedy nejsou ošetřeni a vlastně ta země je potom ještě méně schopná se bránit té krizi. Eh, eh, Já k tomu přistupuji tak jako Norbert, pokud jde o ty pozměňovací návrhy tady. Eh, tady si myslím, že tady je záměr a můžeme to ještě vylepšit a myslím si, že výbor DV by na to, na to měl nahlížet velmi široké perspektivě. Ehm, tady jde o to, abychom pomohli obnově tří zemí, eh, které jsou ve velmi eh, obtížné eh, prostředí nebo hm, tady podmínkách Jižní Afriky. Těším se na spolupráci, děkuji. Děkuji, nevidím žádné další zájemce o uh, rozpravu tedy z řad poslanců, ale chtěl bych se obrátit na komisi. Chcete se vyjádřit po té, co jste si vyslechli diskuzi? Ano, děkuji za to, že nám dáváte možnost eh, stručně zareagovat. Komise, jak víte, eh, tady aktivně pracuje, pokud jde o reakci na situaci eboli v rámci různých generálních ředitelství a velmi vítáme zaměření této zprávy. Doníváme se, že se zabývá těmi podstatnými věcmi a doníváme se, že mnohé části této zprávy jsou eh, dobré a podporují eh, i to, co dělá Evropská komise. Pokud jde o některé obavy, které zazněly ve zprávě, tak byly alespoň částečně ošetřeny eh, nedávnou eh, konferencí eh, v New Yorku a Evropská komise zde přislíbila asi 450 milionů pro ty tři nejvíce zasažené země a jejich obnovu. A pokud jde o požadavek revidovat program pro ty zmíněné země, tak a, a ty priority, tak naše útvary tady byly v úzkém kontaktu s orgány těchto zemí, které ovšem řekly, že my jsme eh, tyto věci eh, projednali, projednali jsme tyto body a nechceme to nově otevírat eh, a pouštět se do dalšího vyjednávání. Máme tady ještě další partnery, kteří nás podporují, konkrétně v oblasti zdraví a Evropská komise, ta by nás mohla podporovat v, jiný, v jiných oblastech nebo podporuje nás v jiných oblastech a ono se to vzájemně doplňuje. Eh, takže pokud jde o období 2014 až 2018, tak eh, tady v podstatě nezazněl z jejich strany požadavek, abychom ty programy nově otevírali. A, a eh, máme tady to těžiště, pokud jde o zdraví v Gvineji, zdravotnictví a Eh, není tomu tak v Libérii a pokud jde o Sieru Leone, Libérie, tam jde o elektřinu, vzdělávání, makroekonomickou stabilitu, bezpečnost potravin a Sierra Leone opět makroekonomická stabilita, vzdělávání, doprava, zemědělství a bezpečnost eh, v oblasti potravin. Takže v obou zemích je to velmi zaměřené na sociální eh, oblast a není to vzdělávání a zdraví. Víte, že Spojené státy jsou tady velmi aktivní a potom a, a, tady máme tu politiku rozdělení práce a zaměřit se na různé e, sektory, takže ten program je i nadále e, v souladu s touto vizí. Pokud jde o makroekonomickou stabilitu, e, tam jsou smlouvy o dobrém řízení a tam se nepřímo to dotýká také zdraví, tedy podmínky zdraví Eh, tam se podle toho orientuje to, jak jsou ty peníze rozděleny a takže takový je náš, náš záměr v současnosti takto postupovat i nadále. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak eh, se doníváme, že do velké míry odráží eh, také názor Evropské komise Možná k několika z ním velmi stručně, eh, například eh, pozměňovací návrh 51, tam se velmi silně upozorňuje na to, eh, že tady není adekvátní koordinace Evropské, práce Evropské unie, to my tak nevnímáme. My si myslíme, že každý by mohl být samozřejmě kritizován za to, že se pozdě zareagovalo, v těch raných fázích té epidemie. Eh, DJ Eco ovšem zareagoval velmi rychle a Evropská komise také začala velmi brzy koordinovat tyto věci. Nedávno to bylo potvrzeno eh, na zasedání o eh, poučení, které jsme vyvodili z krize o ebole a tam se nevládní organizace a další strany vyjádřily velice pochválně o tom, jak Evropská komise zareagovala. Je tady celá řada dalších pozměňovacích návrhů, které se týkají například Evropský vědecký panel pro zdraví a e, také pokud je o jeho roli e, v oblasti různých e, vědeckých návrhů a já si myslím, že tady možná některé faktické chyby by mohly být napraveny a pokud si to budete přát, tak vám k tomu dáme více podrobností. A to stejné platí také pokud jde o otázku žen a eboli. Ženy jsou samozřejmě znevýhodněny v mnoha případech, eh, případech v případě eboli. Ovšem není eh, nic, co by eh, znamenalo, že ženy jsou tady nějak více ohroženy a to se netýká ani v té mm, mm, obyvatelstva, ani zdravotních pracovníků. Um, my bychom vám mohli k tomu samozřejmě poskytnout více informací, některé faktické informace, které by vám možná uh, mohly pomoci. Dobře, děkuji. A nyní si eh, vyslechneme opět eh, Charlesa Gerence a jeho závěrečné vyjádření. Děkuji, pane předsedo. Konstatuji, že promluvili téměř všichni přítomní kolegové. Děkuji vám za vaše úvahy a formulace u pozměňovacích návrhů. Já bych zmínil čtyři body. Tedy vše, co se týká strukturálních změn MMF a Světová banka se změnily od roku 1990, změnili svůj přístup a poučili se ze svých chyb. Jde o to, zda je to dostačující. Pokud jde o mě, myslím, že bychom se měli projevit a měli bychom eh, hovořit o určitých nejnižších úrovních, pod níž není možné jít. A právo na zdraví je lidské, základně lidské právo a po, nemůžeme eh, lidi zbavovat tohoto práva. A v oblasti zásad tedy je to věc, kterou bychom měli v rámci této zprávy prosadit. A existují tedy určité meze, které není možné překračovat. To platí také pro všechno, co se týká výzkumu a vývoje u léčiv a dostupnosti léčiv. My jsme už udělali určité pokroky, pokud jde o dostupnost léčiv v rámci dohody TRIPS. Je třeba to čas od času eh, revidovat, ale další úvaha v tomto směru, kdo odpovídá za výzkum a vývoj léku. Já eh, jsem se tím zabýval v důvodové zprávě a eh, v připojeném usnesení a i řada z vás se tím zabývala. Existuje farmaceutický průmysl, který vyvíjí podle potřeb, které se projevují určité léky, investují do výzkumu, ale eh, jsou zde choroby, jejichž význam není dostatečný podle jejich názoru a proto nejsou předmětem dostatečného zájmu, pokud jde o vývoj a výzkum. Takže vůči tomu nemůžeme zůstat hostejní. To se týká jak eh, odborníků, tak politické oblasti. Nechtěl jsem tuto věc eh, dále rozvíjet, ale bylo by vhodné, kdyby náš výbor a výbor Envy zdravotnictví se tímto zabýval a připravil zprávu z vlastní iniciativy. Ta věc je příliš složitá, je to příliš velké sousto pro tuto zprávu, týká se to celé řady dalších rozměrů té problematiky a my bychom to nedokázali dostatečně eh, rozvinout v této eh, zprávě, ale ta zásada by měla být stvrzena, tedy politik nemůže mlčet vůči této situaci. Kolega Noiser odkázal na G7. G7 to je pomalé, unavné, zdlouhavé, pokroky jsou velmi vzácné, ale pozitivní je, že se o tom začíná jednat. Zvykli jsme si na to, že G7 nám vždycky předkládá takovou vlažnou polévku, a e, která vyžaduje další snahu. Ale i my bychom se měli zabývat fungováním G7, protože tam se rozhoduje o důležitých věcech. Ne pokud jde o to, co se děje, ale také z hlediska toho, co se neudělá. To je také odpovědnost e, G7. Pokud G7 se bude zabývat našimi uva- uvahami, tak bychom e, měli skutečně se zastavit o to, aby se to dostalo na pořad G7. Kolega Neuser přichází z země, která hostila v Bavorsku nedávno G7. Tvé eh, kolegové z CDU mají dobré vztahy s kancléřkou. Chtělo by to, aby a Maurice Ponga je francouz, další člen eh, z Evropy G7. I britští a italští kolegové byste měli zasadit to, aby jejich eh, političtí představitelé z toho učinili téma na úrovni G7. Konečně i to eh, při přípravě kompromisních pozměňovacích návrhů eh, měli bychom hovořit o úloze žen Eh, která si zaslouží přednostní míno pokud jde o léčbu eh, chorob a také pokud jde o osvětu, vzdělání a podobně. Eh, takže nám zbývá ještě významný kus práce, ale lituji jedné věci. Od té doby, co se nevyskytl jediný případ eboli v Evropě, tak už to nikoho nezajímá, lidé na to kašlou. A měli bychom mít povědomí o, o ebole a měli bychom k tomu přistupovat s velkou skromností. A já o tom budu hovořit v Evropském parlamentu. Co bychom udělali v Evropské unii, kdybychom měli 20 tisíc případů osob, které jsou nakaženy virem eboli? Představte si stovku lidí v Bruselu. Jak bychom s nimi zacházeli? Jak bychom je léčili? Zatím jsme neprokázali naši nadřazenost, pokud jde o léčbu oproti Afričanům. A pokud jde o skromnost, tak vzem k tomu, co dělají Afričané a co se jim povedlo, Hovoří se jenom o obětech a šíření choroby, ale někteří lidé se počínali hrdinsky a díky jejich odvaze a odbornosti se podařilo zachránit řadu životů, takže i to si zaslouží uznání. A měli bychom to více brát v úvahu při našich eh, stanoviscích. Takže děkuji vám mnohokrát. Je pro mne velmi radostné s vámi spolupracovat a v konstruktivním duchu se nám daří rozvíjet tyto myšlenky ale neměli bychom být měcí vůči těm, kteří mají významnou odpovědnost v oblasti šíření viru eboli. Mohli jsme k tomu přistoupit lépe. Okay, thank you, Charles, and good luck for your... Hmm, dobře, děkuji Charlesi, přeji ti mnoho štěstí během vyjednávání se stínovými zpravodaji budeme hlasovat 21. a 22. září. A nyní eh, tady máme další bod na programu a to je souhodný rozpočet. Ovšem pan Fernández tady ještě není a bez něj zaha- začít nemůžeme, takže si musíme udělat krátkou přestávku a budeme pokračovat potom. Prosím, So he supposed to be here five past ten. Bude tady 10 hodin 5 minut, tady předpokládáme, takže musíme si udělat asi čtvrthodinovou přestávku.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

Now we are going to continue our meeting. Budeme pokračovat, ale předtím, než se začneme zabývat rozpočtem, tak tady vyslechneme krátké oznámení komise. Pan Neil tady nebyl na začátku a požádal o to, aby dostal prostor v tuto chvíli, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto příležitost eh, rychle tady něco oznámit pouze pro vaši informaci. Já vím, že mnozí z členů vašeho výboru a samotný váš výbor eh, má velký zájem eh, na politiku soudržnosti a rozvoje a velmi důležitým aspektem této oblasti je obchod. A já bych vám chtěl informovat o tom, že komise právě zveřejnila velmi dobře napsanou zprávu o hodnocení ekonomických přínosů generovaných obchodných, eh, obchodními režimy eh, s rozvojovými zeměmi eh, a jde tady vlastně o hodnocení benefitů tohoto obchodu v souvislosti s těmito režimy ehm, vůči rozvojovým zemím. Ehm, to zhruba odráží to, co v té zprávě je, tento název. A je to velmi zajímavá zpráva. Je tam metodologie, která umožňuje dobře identifikovat a vypočítat dopad takových věcí, jako je eh, systém eh, preferencí eh, a další věci v politice obchodu, tedy jaký dopad to má na rozvojové země. A víte, že objem obchodu s rozvojovými zeměmi je velmi eh, významný a Evropská unie je obrovským trhem pro tyto země, asi 860 milionů euro za rok 2012. Je to opravdu velmi významné, eh, zejména pro ty méně eh, rozvinuté země. Takže já bych byl velmi velmi rád vám poskytnu některé kopie té zprávy pro váš sekretariát a tedy pokud si to budou vaši poslanci přát. A jinak je to eh, k dispozici na eh, internetu komise, bylo to zveřejněno minulý týden, eh, je to velmi nová věc a bylo to vytvořeno s pomocí DigiTrade, DigiDevco, Tex, Univerzita v Lovani a potom jsou tam ještě další, kdo se podíleli z akademického světa a z vědeckého světa na této zprávě. Děkuji. Děkuji vám také za tu zprávu a e, rozhodně nás to velmi zajímá. Rádi si pár exemplářů vezmeme. Teď se podíváme na bod 7 na programu a to je souhrný rozpočet e, Evropské unie na příští rok. Máme tady e, přípravu pozměňovacích návrhů v rámci našeho výboru a já doufám, že nám to pomůže do dalších rozprav Eh, samozřejmě, že hlavním výborem je výbor pro rozpočet. Rada přijala své stanovisko minulý týden a jako obvykle tam došlo k velkému počtu škrtů ve srovnání se návrhem eh, komise. A bohužel, nebo naštěstí nedos, neseškrtali rozvojovou pomoc. Tady je to samozřejmě potřeba eh, s ohledem na krizi v Sýrii, Jižním Sudánu nebo Jemenu. Ale jistě si budete pamatovat, byl tady eh, schodek plateb eh, a to pokračovalo několik let. Máme tady spolu zpravodaje rozpočtu Evropského parlamentu pana Fernandese, který nám může poskytnout určitý přehled o tom, jak vypadá současná situace Máme asi 30 minut eh, na to, abychom si s ním vyměnili názory a potom v druhé části tohoto bodu tady budeme mít také zpravodaje našeho výboru, pana Líce, který nám vysvětlí eh, svůj přístup, který by chtěl v této věci zaujmout. Pane Fernandez, máte slovo. Merci, monsieur le Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem byl ve všech výborech, toto je poslední výbor a přišel jsem, abych si vyslechl vaše informace, abych zpracoval zprávu o co nejlepším rozpočtu za vaší pomoci. Už jsme, máme tedy dnes eh, trialo třístraná jednání s radou abychom zahájili tento proces. Připomínám vám, že jsme schválili na plenárním zasedání hlavní směry a na poslední plenární zasedání, na poslední plenární zasedání jsem získal mandát pro vyjednávání. Naše priority jsou jasné to, čemu říkáme ty tři E, zaměstnanost, podnikání, zejména podpora malým a středně velkým podnikům, podnikatelské aktivity, duch podnikatelských aktivit tedy a jeho dopad na rozpočet, vnitřní solidarita a zároveň také vnější solidarita. Nemůžeme zapomínat na význam rozpočtu a odpovědnost Evropské unie vůči tomu, co se děje v Sýrii, v Súdánu, prostě kolem Evropy a to, co se děje na, ve světě. E, návrh komise byl představen 27. května. Rada, jak je jejím zvykem, e, dělá škrty. Naštěstí v této oblasti e, se to nedotklo určitých řádek rozpočtu, ale rada udělala škrty, které jsou neakceptovatelné. Máme malý rozpočet zhruba 1% HDP, zatímco Spojené státy 20%, ale je to významný rozpočet, 414% je, 94% je pro investice a jenom 6% pro administrativní výdaje. To je enormní přidaná hodnota. A to nám přece jenom dává, byť tento rozpočet je malý, určitou naději. My jsme největší eh, donátoři, co se týče rozvojové pomoci. A ani to neříkáme našim občanům. Eh, řeknu vám, jak vypadá následující kalendář 3. září. Eh, to je lhůta pro předkládání pozměňovací návrhů 23 září eh, dojde eh, ke, eh, ke stanovisku jednotlivých výborů, bude se schvalovat na plenární zasedání v říjnu 23. a 24. září další jednání a v dnu se bude hlasovat o usnesení 28. října je hlasování na plenárním zasedání a 18. Par du principe 111. dohodovací řízení. Je třeba, aby rada dostála svým závazkům. Co to znamená? Rada, komise i parlament se dohodli na problémech pladeb a očekávám, že rada tuto dohodu bude respektovat a v rámci této dohody maximum eh, pro rok 2016 budou 2 miliardy te. Neplacené, eh, neproplacené platby je letos 20 miliard. To je tedy ostuda, je to nepřijatelné, když hovoříme o problematice plade, protože by to vlastně neměl být problém pakta sum servanta. Když je platba, máme platbu, tak ty tři instituce souhlasily s tím, že když máme platbu, tak to je Faktura pro záležitost, která již byla uskutečněná, realizována, to jsou peníze, které samozřejmě musí být poskytnuty. Platby jsou logickým důsledkem závazku a je nepřijatelné, aby se hovořilo o tom takovýmto způsobem, zatímco už to mělo být vyřešeno, aniž by parlament musel na to stále upozorňovat. Je tady i další věc. Schvál se víceletý finanční rámec eh, snížený eh, na základě flexibility, ale flexibil, máme tady nástroje flexibility, které se používají. Flexibilita rovněž například v možnosti poprvé používat nevyužité marže z předešlých let, Až do tohoto okamžiku tato možnost neexistovala. Čili eh, marže závazku z minulého roku, které nebyly využity, se stávají globální marží, která může být později využita pro politické cíle. Hovoří se o této zásadě a sice, že Rada bude akceptovat víceletý finanční rámec, závazky, ke kterým se zavázala a měla by tedy respektovat, co, k čemu se zavázala. A ta prohlášení, která rada činí, bylo by rovněž logické, kdyby rada všechno respektovala. Konkrétně k tomu, co se týká našeho, tohoto výboru. E, v rámci návrhu komise tady máme posílení e, pro posílení rozvojové pomoci a iniciativy Evropské unie a také posílená humani- pomoc humanitární a rovněž prostředky pro naléhavou pomoc. Když se podíváme na rezervu, máme tady navýšení pladeb eh, o, 70, o 106 Číslo a do, když se podíváme na situaci těch neproplacených pladech, já samozřejmě si vás velice rád vyslechnu, ale hovořím o té zásadě, eh, že rada eh, tady udělala škrty, zatímco my jsme měli dobrý postoj i komise a já obhajuji eh, závazky či úvěry v rozpočtu a návrh rozpočtu komise. Když se podíváme na pozměňovací návrhu vašich priorit, mohu vám říct, že rada se škrtala nástroje kooperace a rozvoje a škrtala také závazky 39, o 39 milionů a v platbách 143 milionů. A poté, co se týče iniciativ pro dobrovolnou pomoc, snížila to o 50 e, tisíc eur. Já nevím proč tady dochází k seškrtání těchto symbolických záležitostí. Zdá se, jako bys to udělal nějaký stroj algoritmu, e, kde se škrtá tam, tam, tam a řekne se, a tady to bude prostě 100 milionů eur a to by mělo být kritérium pro škrty tím tohoto touto metodou. Ale jak jsem řekl, pro humanitární pomoc ta rezerva, když se podíváte na e, čísla, tak rezerva nebyla seškrtána. Samozřejmě měli bychom mít dostatek peněz pro naléhavé záležitosti pro rozvojovou pomoc, bude-li to nezbytné využití nástroje flexibility. To je tedy můj postoj a se domnívám, že vaše priority jsou zastoupené v mandátu, který jsem dostal pro vyjednávání. Nesmíme zapomínat na naši odpovědnost. Jsme povinni dostat této naší povinnosti. Jaká je pozice agentury? Eh, rada i komise tady také realizovaly škrty 1% za rok, ale měli bychom se také podívat na to, že nemůžeme dávat povinnost agenturám, aby nedostáli svým úlohám. A je třeba, abychom se v těchto dnech také podívali na to, kolik budou stát ty škrty. E, protože se škrtat e, prostředky pro agenturu znamená, že nebudou moci provádět práci, která byla důležitá. A je třeba podívat se na to podle jednotlivých agentur a ne, aby se tady dělal horizontální škrty. Děkuji vám. Thank you, Mr. Fernandez. Now we are going... Děkuji, pane Fernandez. A teď si vyslechneme názor komise. Máte čtyři minuty eh, na dva řečníky. První řečník to je pan Schwarzenbrunner z, eh, z generálního ředitelství ECO. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, se připojit eh, k tomu, co tady právě řekl pan Fernandez. Děkuji vám za vaši podporu a Eh, za eh, vlastně neustálou podporu prostřednictvím toho minulého roku. Měli jsme tady škrty eh, v platbách, museli jsme přijmout velmi obtížná opatření, která měly dopad. Některé akce byly spožděny a mělo to velmi silný dopad na naše partnery, kteří nedostali prostředky včas. Díky vaší podpoře bylo možné to posílit minulý rok nakonec a měli jsme mnohem lepší situaci pro tento rok, takže tady vlastně byla rovnováha mezi platbami a závazkami v rozpočtu pro tento rok, takže vám za to děkujeme, za tu podporu, díky tomu se dostáváme do lepší pozice, i když ne všechny věci jsou tady optimální, snížili jsme financování pro naše nejsilnější partnery, především mezinárodní organizaci, organizace OSN a i pro ně je to velmi obtížné. Humanitární akce, ta samozřejmě musí eh, probíhat eh, v reálném čase. Eh, tam je potřeba okamžitě zaplatit určité věci, protože jinak není možné poskytnout pomoc. A vy jste nás tady v tom vždy skvěle podporovali. Pokud jde o ta eh, zmírňovací opatření, tak eh, se nám podaří tedy eh, nějak tedy přejít přes ten rok 2015 a s vyhlídkou, že budeme mít rozpočtovou položku pro humanitární pomoc s částkou, která bude vyšší v platbách, než jsou závazky, tak díky tomu budeme na počátku příštího roku v takové pozici, že budeme moci absorbovat eh, ty postržené platby eh, z mm, toho předchozího roku. Eh, pokud jde o financování eh, velkých organizací. A poté se dostaneme do takové normálnější, stabilnější situace, pokud jde o humanitární akce, kterými má být reagováno na krize, protože krize mohou eh, tedy začít Eh, a nebudou tam žádné finančně motivované spoždění. Dále eh, význam eh, té skutečnosti, že pokud jde o rezervu na nouzovou pomoc, tam je také dostatek plateb. Tak tomu nebylo tento rok a nebylo tomu tak v minulých letech. A do roku 2012 to vlastně nebyl žádný vážný problém, protože během roku v různých oblastech politiky v té, v té době před několika lety uh, Eh, tam eh, byly eh, různé věci, které třeba zůstaly v nějaké jiné položce a bylo možné to převést tam, kam to bylo potřeba, posílit tam ty závazky, právě pokud jde o rezervu na nouzovou pomoc. Minulý rok už to nešlo, protože tam nebyly žádné rezervy, které by někde zůstaly a tento rok to také, jak jsme slyšeli, nebude možné, protože tady nejsou žádné rezervy nebo přebytky, protože všechny politické oblasti teď jsou velmi, tam je to velmi velmi napnuté ta situace a tento rok tedy opět tato rezerva na nouzovou pomoc nebude k dispozici zcela, eh, pokud jde o částky na závazky. My nemůžeme souhlasit s transfery závazků, pokud tady nejtí žádná realistická perspektiva, že budou poskytnuty platby, eh, které by eh, tedy mohly uhradit ty účty. Takže proto je teď tady jiný návrh, kde závazky jsou v podstatě vyrovnané, platbám a to je velmi dobrá zpráva, protože budeme mít skutečný nástroj, jak reagovat na nečekané věci, nové katastrofy, e, třeba zemětřesení nebo cokoliv, co by se mohlo nečekaně stát. A můžeme také zareagovat e, na různé věci, které e, vychází z těch existujících krizí. Ty nejdůležitější už byly jmenovány. V tomto kontextu po krizi v Sýrii bylo zřejmé, velmi zřejmé, že musíme si nastavit nové priority. Máme tady asi 4 miliony Syřanů, kteří opustili svou zemi a mají 2,5 miliony dětí a mnozí z nich strašili úplně všechno, mnozí z nich nemohou již docházet do škol a e, to znamená, že hrozí ztracená generace. Eh, my jsme tady eh, vzdělávání identifikovali jako novou prioritu a komise tady byla v kontaktu s vámi v této věci, už jsme o tom jednali a nedávno bylo veřejně oznámeno, že pokud jde o rozpočet pro příští rok, tak eh, tady bude úroveň 3% toho celkového rozpočtu, která by měla být věnována na tuto prioritu což samozřejmě eh, je vedle dalších jiných eh, určitých požadavků nebo problémů a krizí, eh, které mohou přijít a pak jsou tady ještě další, které mohou tady přijít nečekaně. A tady je dobrý návrh, pokud o ten základní rozpočet, ten je dobrý, ale musí tam být i rezerva na ty nečekané věci. Ehm, i rada to vlastně uznala, že je to potřebné a my, my doufáme, že toto bude výsledek těch závěrečných vyjednávání pro rok 2016. Děkuji. A nyní za DGDF. Pan Aich, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaj za uklidňující slova úvodem. Pokud jde o DGDF, rozpočet, který jsme předložili, je naprosto v souladu eh, s VFR a s příslušným finančním programováním a odráží některé rozpočtové alokace, které odpovídají definovaným prioritám. Pokud pan zpravodaj má dojem, že tu určitý algoritmus na úrovni rady, který snižuje ty položky, tak eh, my máme dojem spíše, že eh, vše, co se co přesahuje úroveň loňského roku, tak je sníženo a priority, které byly rozvíjeny, zejména u víceletého finančního rámce, tak zde nejsou aplikovány. Pokud jde o závazky u položky Jižní Afrika, ano, u Jižní Afriky se snažíme soustředit pomoc na čtyři roky do roku 2017. A e, snažíme se o frontloading s tím, že e, v Jižní Afrika potom přejde k, do fáze zrušení spolupráce. Tam jsme byli seškrtáni a politika, kterou e, uplatňujeme, nemůže být realizována a Eh, ty vztahy s Jižní Afrikou se asi nezlepší. Eh, podobná situace existuje u Latinské Ameriky. Ten škrt je menší, ale i zde jsme u tří zemí, Peru, Ekvádor a Kolumbie. Eh, jsme chtěli všechno soustředit, protože i tyto země budou předmětem ukončení podpory. I zde je škrt. Další významný škrt a hovořím eh, stále o závazcích. Týká se to místní zprávy, kde je 13% škrt 8 milionů a to je položka, která byla významně ovlivněna nedostatkem platebních prostředků kdy partneři velmi trpěli a řada projektů nebyla realizována nebo Eh, musela být pozdržena kvůli nedostatku finančních prostředků. A pokud eh, tento škrt bude proveden, tak nebude možné vytvořit decentralizovanou spolupráci tak, jak o ní bylo rozhodnuto sra nedávno. Konečně poslední významný škrt eh, u závazků, to je položka podpora DCI a zde u minulých let jsme byli pod Prahem který byl stanoven a nyní e, s náběhem, tedy DCI a navýšení prostředků jsme požádali o dalších 5 milionů, to bylo seškrtnuto a my ty prostředky potřebujeme, abychom e, řídili projekty, které právě jsou spouštěny a abychom mohli provádět i audity, hodnocení a vše, co vyplývá z běžného řízení těchto projektů. Pokud jde o platby, bohužel nemám takové štěstí jako kolega Walter a zde u rozpočtových položek DEVKO jde o škrt 650 milionů, což je 25 našich plateb. Jsme v polovině roku a už jsme na 70% eh, tedy plnění našich plateb. Zejména potravinová bezpečnost a nestátní subjekty, tam jsme nad 90% a dostaneme se do nedostatku prostředků na platby během léta už prostě nebudeme mít na těchto položkách prostředky. Rozpočet, který byl předložen na příští rok, je zcela v souladu eh, s Prahem, který jsme uvažovali v rámci eh, VFR. A chtěli jsme také doplatit veškeré doplatky, které existovaly a faktury, které přijdou příští rok. Tak jsme předložili vyrovnaný rozpočet, abychom už nečelili krizi, kterou zaznamenáváme nyní a která opět propukne. Skutečně jsme naplánovali o 600 milionů více a to je ten eh, vlastně nedostatek prostředků, na který narazíme letošním roce. A z toho chce tedy eh, rada ještě ubrat 200 milionů. A problém v příštím roce bude menší, ale bude přetrvávat je důležité, abychom získali zpět důvěru našich partnerů a abychom měli vyrovnaný rozpočet a jak řekl pan zpravodaj, který umožní vést politiku, o které jsme rozhodli. Děkuji vám mnohokrát. Dobrá, děkuji. A nyní bychom měli přejít k vyjádření pana Líce. Ale možná bych se měl ještě zeptat, zda máte ještě otázky na pana Ferrandeše, protože nás musí opustit před koncem jednání. Takže chcete se ještě na něco zeptat? Chcete se zeptat komise nebo zpravodaje? A potom budeme mít ještě mnoho času na naši rozpravu. Paní Hautala, prosím. Fernandes, Pane Fernandeši, vy jste uvedl, že třeba sdělit občanům, že Evropská unie je hlavním poskytovatelem rozvojové pomoci. A já vás chci upozornit na to, že fouká studený vítr ze severní Evropy. Finsko snížilo Eh, svou dotaci o 14%. V Dánsku se to obírá stejným směrem a eh, škrty rozvojové pomoci probíhají a to vše vytváří obtížnou situaci. My jsme se shodli, eh, hlavní poskyt cestovatel eh, rozvoje pomoci Evropské unie, ale bude, to, bude tomu tak i v budoucnosti? Já nevím. A také to spochybňuje důvěru, kterou jsme získali u zemí, kterým pomáháme, u zemí, se kterými spolupracujeme. A to je asi nejnebezpečnější. Děkuji eh, komisi za to, eh, že realisticky zobrazila situaci, pokud je o spolupráci s našimi partnery. Děkuji. Pan Neuser, prosím. Děkuji, pane Fernandesi, za eh, vaše nasazení. Tak, jak jste to představil, to je ve srovnání s tím, co tady bylo v minulosti, malý pokrok. Zatím nezaplat, neproplacené platby a budou vyřešeny tímto nástrojem flexibility. Já vlastně nemám žádnou otázku, ale chci jenom říct, jak to vypadá na místě u mm, různých delegací. Máme tady projekty, které byly seškrtány díky nedostatku prostředků, posunovalo se s nimi, jsou to nevládní organizace, eh, které vůbec se nemohly, vůbec, které nemohly vůbec zahájit svou činnost a já si myslím, že tak toto nefunguje, čili já bych vás rád požádal, aby při diskuzích s radou jste poukázal na to, jak vypadá situace na místě. Celá řada delegací Evropské unie to provozuje velice diplomaticky, ale ohrožuje to naši věrohodnost, která se ztrácí, ehm, protože jsme se stáli méně přehlednými eh, na základě těch hlavních směrů, které nám zadala rada. Pan Gerens a pan Leeds. Ano, velmi rád jsem slyšel vyjádření našeho obecného zpravodaje Fernandeše. Skutečně eh, použil nejvhodnější slova pro popis té situace, pokud jde o rozpočet rozvojové pomoci. Já si myslím, že ty nedoplatky nám dávají informace, ale nedostatečně, pokud jde o dostatečnost nebo nedostatečnost prostředků. Skutečně pokud se na to budeme dívat rozpočtově u těch velmi opatrných výdajů, tak eh, stále se nám daří šetřit a budeme schopni ty nedostatky vykompenzovat. Rok 2014 a ještě více rok 2015 byly roky velmi obtížnými, protože nikdy nebylo tolik humanitárních krizí. Syrie, Libie, Jižní Sudán, Středoafrická republika. Dochází k eh, výbuchu krizí a ty vyžadují evropské prostředky. A já bych měl zájem o kvalitativní analýzu o krizích, které jsme nebyli schopni dostatečně řešit eh, z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků. Já se k tomu ještě vyjádřím k eh, po stanovisku pana Líce. Mám ještě určité vyjádření k eh, postoji rady, ale nemůžeme být na sebe pišní. Měli bychom být velmi političtí v té kritice rady. Komise se snaží se s tím vyrovnat a pracovat s tím, co má. A komise, komise se snaží, ale rada je opravdu k ničemu pan Leeds a pak pan Fernandez, bude mít možnost reagovat. Prosím. Krásný dobrý den, děkuji vám, pane Fernandeši, za vaše slova. Já jsem ve zvláštní situaci, abych k tomu teď zaujal postoj. Já bych chtěl upozornit zejména na jeden bod, na stále zvýšující se propast mezi závazky mm, eh, prostředky na závazky a prostředky na platby. To, co jste tady mm, vyložil eh, s ohledem na podporu, zejména u bezpečnosti potravin, tady je tady velice zvláštní na pozadí toho, že máme rok pro rozvoj, tady finanční zatížení již bylo dosaženo v polovině roku. No to je tedy zvláštní. A e, to já rozhodně zaboduji do mého postoje. To je tady otázka, že tady politicky, zejména v oblasti humanitární pomoci, na což již poukázal pan Fernandeš, e, bychom měli vylepšit e, to financování. Děkuji, pan Fernandeš, prosím. Děkuji mohu vám říci, že naše cíle jsou stejné. Chtěl bych eh, pohovořit o té otázce rady a o tom, že jsou tam některé ty země. Samozřejmě všichni víme, že tady přijímáme víceletý finanční rámec, Eh, a že to musí být schváleno, na radě se to musí schválit jednomyslně, tam všechny země souhlasí a potom, když tam je nějaký rozpočet, který je ještě menší než to, co bylo naplánováno na určitý rok, tak jak je to možné, že členské státy, které souhlasily s víceletým finančním rámcem, nakonec jsou proti rozpočtu? máme mnoho členských států, které jsou vždy proti rozpočtu, a to i v případě, když ten eh, rozpočet, tak jak tomu je, respektuje víceletý finanční rámec. Takže tam bychom měli rozhodně upozornit na to, že tento členský stát, tento a tamten členský stát jsou vždy proti rozpočtu. A tak to opravdu je. Pokud jde o otázku humanitární pomoci, tak eh, si musíme uvědomit, že my tam máme jiný rozpočet a členské státy také ve, ve svých rozpočtech eh, poskytují humanitární pomoc a v našem rozpočtu se vše řeší prostřednictvím těch příspěvků a nemůžeme udělat nic, když některé členské státy se rozhodnou seškrtat si svou humanitární pomoc to je to rozhodnutí té dané členské země. S tím nic nenaděláme. Pokud jde o problém plateb, v roce 2014 eh, mm, tam jsme měli asi 415 eh, měnů ne, nesplacených ča, tedy plateb, takže to je opravdu ostudné. To nám velmi poškozuje naše důvěryhodnost. To, co bylo dohodnuto tomu, a co bylo zavá, čemu jsme se zavázali, to musíme zaplatit. Máme tento závazek, tuto povinnost, dokonce i z právního hlediska. Takže tady se velmi uh, hovořilo o platbách, byla tady interinstitucionální dohoda s radou na toto téma. A já jsem na to upozornil. Doufám, že interinstitucionální dohody, které jsou dané na papíře písemně, že budou alespoň tyto dohody radou respektovány. Velmi jsme bojovali za, za platby, i za tu tedy rezervu té nouzové pomoci a vyžadujeme vyváženost a to, co vyžadujeme, tak ano, objevuje se to tam, ale přesto jsou tam škrty, které jsou nepochopitelné. Když se podíváme na ten okruh 4, položka 21, 0, 5 0 a tak dále, migrace a azyl, tak tam je vidět, že 5 milionů v platbách bylo seškrtáno a je tam závazek 100 tisíc to je zkrátka ta mašina na té radě, oni tam mají ty položky a potom si to vezmou a prostě automaticky škrtaj. Um, a někdy řeknou, ano, dobře, tuto položku tento rok neseškrtáme, protože eh, tam tady máme tu a tu politiku a tak dále. Pokud jde o ty eh, pozměňovací návrhy, tak tam jsme vložili vaše stanovisko. A také eh, zkoumáme příspěvek eh, rozvojové humanitní pomoci eh, v souvislosti s těmi výzvami, které souvisí s migrací. To tedy bylo vloženo do našeho mandátu a musíme se podívat také na pozměňovací návrhy této, tohoto výboru. Máme ještě čas, takže můžeme spolu neustále o tom jednat a samozřejmě, že později eh, o tom budeme také vyjednávat. A především ten cíl externí eh, solidarity je naším jednoznačným cílem. Humanitární eh, pomoc, to je, to je úkol, který máme a nemůžeme souhlasit s tím, že v této věci bude něco škrtáno. Potom věci, tedy, které souvisí s migrací, tam platí to stejné. Pan Gerenc? Ano, naprosto souhlasím s tím, eh, co pan Gerenc řekl. Musíme se podívat na to, co jsme nemohli zrealizovat kvůli tomu, že jsme neměli dostatek prostředků. A to souvisí s tím, co jsem říkal. Velmi často dojde k tomu, Eh, že něco neuděláme, ale něco neudělat někdy má mnohem vyšší náklady, než kdybyste to udělali. Takže my tady opravdu potom neseme ty náklady za nečinnost a budeme ty náklady muset eh, nést, pokud tedy nezareagujeme. Například pokud jde o ty děti, které nemají přístup ke vzdělání, tam je opravdu ehm, obrovské číslo, 4 milionů eh, Syřanů a z toho 2,6 milionů dětí, kteří opravdu, které opravdu přišly o všechno. A pokud to tak necháme, tak za to v budoucnosti zaplatíme obrovskou cenu. V tuto chvíli musíme konat. Já vám děkuji a budeme na tom i nadále eh, pracovat, spolupracovat. A naším cílem je samozřejmě nastavit ten rozpočet co nejlépe, mít rozpočet, který bude respektovat závazky, bude respektovat pravidla a bude respektovat prohlášení rady a také víceletý finanční rámec, nástroj pro flexibilitu a také závazky, které jsme na sebe vzali v rámci našeho mandátu. Tím mám na mysli například eh, tu eh, vnější solidaritu. Děkuji. Děkuji. Eh, jak to vypadá, tak eh, je tady naprostá schoda s tím, co jste říkal. Shodnete se s výborem a teď už se můžeme podívat na eh, další část tohoto bodu a slovo má pan Líc. Merci beaucoup, Mr. Fernandez. Thank you very much. I will reply. Děkuji. Já odpovím na poslední body. Budu mluvit německy. Eh, but... Což je pro mě pohodlnější v těchto... Ale také... Budu také spolehat na vzdělání, je to vysoká priorita. Takže pokračuji německy a chtěl bych vám, chtěl, chci poděkovat všem kolegům, kteří přispěli až dosud než přijdu k pozměňovacím návrhům, rád bych vyzdvihl ty dva zásadní problémy, o kterých již padla zmínka. Z toho musíme vycházet v našich pozměňovacích návrzích a to se musí odrazit také v třístranných jednáních. První problém, který už jsem jmenoval, je stále se zvětšující propast mezi prostředky na závazky a mezi prostředky na platby to je veliký problém, protože už v roce 2014 bychom měli proti tomu působit. Pakliže budou e, prostředky na platby nižší než prostředky na závazky, no tak to vede, povede k tomu, čemu chceme zabránit, to je spožďování projektů. Nápad e, zabývat se tím a také udělat dopad hodnocení to považuji za velice dobré. To bude rozhodující v naší spolupráci. Každé snížení rozpočtu vůči roku 2015 může vést ke zhoršení situace, to znamená, nemůžeme akceptovat postoj rady v těchto otázkách. Druhým problémem jsou zvyšující se problémy, už to tady zaznělo v Jižním Sudánu, Iri, Ránu, Jemenu Iráku díky migračním proudům, proudu uprchlíků a rozpočet pro humanitární pomoc by měl být navýšen. Rada již tady vedla vyjednávání a alespoň tady neudělala žádné škrty. Já jako zpravodaj jsem však v situaci, že chci žádat další zvýšení rozpočtu pro humanitární pomoc a proto doporučuji. Vyzývám o většiny nástrojů pro rozvojovou pomoc obnovu rozpočtu eh, předloženém komisí. U tří nástrojů eh, vyžaduji navýšení rozpočtu, už jsem řekl, nebo vy už jste na to řekl, téma migrace, azyl, tady by rozpočet měl být navýšen na základě návrhu komise z 45 milionů o 67 eh, tisíc při prostředcích na závazky o 22 milionů a další tisíce pro prostředky na platby e, a to bude mít odpovídající dopad na navýšení prostředků rozpočtu v této oblasti. Lokální úřady, e, na ty se díváme na základě návrhu komise e, která uvedla 60 291 tisíc odpovídající částku při prostředcích na platby a podle mého názoru by to mělo být navýšeno na 660 milionů eh, při prostředcích na platby a o 20 milionů u prostředku na závazky. Důsledkem je, že potřebujeme dosáhnout implementaci agendy 2020 a je potřeba maximálního zapojení lokálních úřadů, proto oni potřebuje školení, aby měli stále zlepšující se infrastrukturu. A další pozměňovací návrh se týká navýšení humanitární pomoci. Humanitární krize, zejména v konfliktních regionech, nabývají nebývalých rozměrů. V Iráku je to 8 milionů lidí v nouzi. Čili potřebujeme navýšení o 55 milionů eur a to má sloužit zejména k zásobování vodou, potravinami a možnosti skladování produktů. Část prostředků mají do vzdělávání, tak jak už se na to upozornilo ze strany více řečníků. 1,95 eh, rozvojové pomoci jde do vzdělání. To bychom chtěli navýšit, jak my jako SAD vyžadujeme, aby místo 10 šlo 55 milionů do vzdělávání. K tomu patří mobilní školy a vytváření možností, aby děti v konfliktních oblastech, zejména v Syrii, byly do toho zapojeny, aby mohly navštěvovat školy a měly vůbec možnost získat vzdělání. Tolik tedy moje priority. Děkuji zástupcům komise Eh, děkuji zpravodaji rozpočtového výboru za spolupráci, těším se i na další spolupráci. V otázce pilotních projektů, o kterých se hovořilo včera, ještě informace ode mne. V současné době zkoumáme, jaké projekty v přípravě by měly být prodlouženy do roku 2016 a rád bych apeloval na všechny členy výboru, aby E, ještě před lhutou pro předkládání pozměňovacích návrhů si proskudovaly návrhy, které jim přečtu. Lhuta je 25. září. Děkuji vám za diskusi. Thank you, Mr. Leeds. Now Děkuji. A nyní vyslechneme stínové zprávy pan Gerenc. Děkuji, pane předsedo. Váhám, když mám kvalifikovat návrh rozpočtu neupřímný, bezmocný anebo znepokojící. Já myslím, že to je všechno najednou. Rada, a to můžeme vyvodit z naší výměny názorů, rada nedodržuje své závazky. Rada vypráví báchorky. Když vzpomenu, co nám říkali o finanč, víceletém finančním rámci, kdy jsme z oddílu 4 nezískali, co jsme chtěli. Pan Van Rompuy přišel na konferenci předsedů, pro, která byla otevřena všem poslancům, a řekl, ano, uznávám, že jste nebyli uspokojeni, ale členské státy to mohou doplnit, kompenzovat skrze eh, navýšení veřejné podpory rozvoje v rámci evropského koncenzu o, o rozvoji. A konstatujeme, že průměr příspěvku jak do komunitárního rozpočtu, tak do národního rozpočtu klesá. Takže se nám vypráví skutečně báchorky. A co to znamená ve skutečnosti? Za prvé, nedokážeme vysvětlit, že už to není Evropa, protože jít na Place du Luxembourg a první, kdo se zeptá, proč Eh, to, co získám, abychom reagovali na potenciální krize příštího roku, eh, tak budeme muset říci, nemáme to v rozpočtu a obrátí se proti Evropské unii, ale je třeba se, tak jak jste to říkal vy, je třeba se obrátit proti členským státům, že oni nesou odpovědnost za tento neúspěch. Oni odpovídají uh, za neschopnost eh, dodržovat závazky. Můžeme tady mít krásné projevy o hlavních prioritách, které jsou před námi, o nárůstu humanitární pomoci, ale pokud chceme upřímně odpovědět na požadavky, které přijdou příští rok, tak bychom potřebovali veškeré prostředky v rozpočtu na příští rok, abychom mohli reagovat na krize, které nastanou příští rok a nikoli, abychom pouze spláceli nedoplatky z předcházejících let. Všichni chtějí novou strategii pro Blízký východ, pro sever Afriky, protože je třeba to brát globálně a mít eh, globální přístup, ale není možné to dělat z méně prostředky. A odkud mají ty prostředky přijít? Pokud nic nedáváme z evropské úrovně a z úrovně členských států se odmítá spoluúčast, jakmile debata o solidaritě a přijímání uprchlíků začala, tak jsme viděli, jak se rozdělily členské státy. Další věc. Dohody o ekonomickém partnerství. Až vstoupí v platnost, tak budeme svědky nedostatku příjmu u afrických členských států, které podepsají tuto dohodu. A po ratifikaci a vstupu v platnost tyto dohody přinesou vlastně nižší příjmy pro naše partnerské státy. Takže můžeme říkat, ano, pokud je o Evropský rozvojový fond, tak to můžeme kompenzovat. Alespoň částečně, protože je na to připravena jedna položka. Je to pravda, ale až ta položka e, bude využita pro kompenzaci ztrát u těchto zemí, tak to bude chvět někde jinde. A před tímto rozhodnutím jsme právě projednávali absolutní potřebu rozvíjet zdravotnictví eh, v nejméně rozvinutých zemích a odkud tedy získáme tyto peníze. Mohl bych pokračovat. Závěr je takový. Už si prostě nevykládejme báchorky. Buďme velmi kritičtí, eh, neměli bychom být vulgární, ale velmi přímí jak v našem výboru, tak e, na plénu. Myslím, musíme to skutečně říci tak, jak to je. A zvýšit tlak před e, midterm review e, víceletého finančního rámce. Bude třeba ten tlak zvýšit, protože nás skutečně skutečně nám vypráví hlouposti. A musíme postavit vedle sebe to, co se udělalo a to, co nám bylo slíbeno. Nedostali jste dost v CFP, dostanete to u zvýšených příspěvků členských států. Nezlobte se, ale dělají si z nás srandu. Okay, thank you and, uh, <clears throat> Mrs. Hautala, next, Děkuji, paní Hotala. Ehdotukseen ja Děkuji. Myslím si, že můžeme být spokojeni s návrhem komise, a to zejména ehm, díky tomu, že platby byly navýšeny, pokud jde o rozvojovou spolupráci. To by nám mělo pomoci, abychom eh, zvládli problém ehm, těch ehm, nesplacených plateb nebo opožděných plateb. Máme eh, také těch 261 milionů euro z víceletého eh, finančního rámce, oddíl 4, eh, jde o eh, marži, flexibility a já si myslím, že tady bychom to měli pořádně zvážit. Mohli bychom tam z toho navýšit platby pro některé cíle, mohli bychom zvýšit ty částky, které jsou radou sníženy, tak díky tady té položce bychom to mohli zvýšit, ale samozřejmě musíme dbát na to, že rada tam má svoje vlastní zájmy, má tam nějaké svoje vlastní záměry, priority, eh, například eh, tak, takže eh, tam se musíme eh, nad tím zamyslet. To, co navrhuje komise, tak eh, tam si myslím, že je ano, jistě dobré, abychom poskytovali eh, pomoc přímo v místě těm místním eh, orgánům, ale trochu mě znepokojuje, pokud je, že pokud je o DCI, tak tam bylo sníženo to, co mělo sloužit na boj proti klimatickým změnám. To je něco, co naši skupinu zajímá a proto předložíme pozměňovací návrh, který bude, půjde tímto směrem. Takže se nad tím prosím zamyslete. Velmi často uh, jsou tady věci, které které v rozvojové politice nejsou považovány za prioritu, ale ehm, jsou tady určité programy a pokud se aby byly eh, kvalitní, tak je potřeba, aby ty částky byly navýšeny. To by bylo dobré. Pak jsou tady ty nejméně rozvinuté země a tady bychom asi měli nově zvážit částky pro ty země, Eh, které eh, již do jisté míry pokročily, více se rozvinuly a mělo by se to vzájemně kompenzovat s těmi zeměmi eh, z Jižní Afriky nebo Latinské Ameriky. Možná, že už tam nebudou stejné potřeby. Humanitární pomoc, ano, to je velmi důležité. Komise tady rozhodla zaměřit se hodně na děti a já si myslím, že na tom se všichni shodneme. Bohužel to vypadá, že tady bude celá stresená generace, která nebude mít eh, možnost chodit do školy. Měli bychom eh, se také zamyslet nad těmi částkami na rozvoj. Děkuji eh, panu Fernandesovi a Lícovi, kteří tady zmínili důležité věci a teď je potřeba si rozmyslet ty částky. Paní Hojber? Mám ještě jednu další eh, věc. Všimla jsem si, a říkal to i Arne Lid, že rozpočtová položka k podpoře místních orgánů byla navýšena, ale zároveň jsem si všimla, že pokud jde o životní prostředí a e, klimatické otázky, tak tam bylo seškrtáno a to mě tady velmi zajímá, protože to je přece důležité téma do budoucnosti a byla by jsem velice ráda, kdybychom rozpočtové prostředky v této oblasti mohli ponechat. Děkuji, nemám tady další řečníky na seznamu, takže slovo dostane pan uh, Líc, aby to uh, uzavřel. Vážení kolegové, děkuji vám, děkuji panu Gerencovi. Uh, a já si myslím, že to, jak to bylo popsáno, je přesné. Musíme mm, nějakým způsobem se dohodnout, jak chceme pokračovat eh, za těch současných finančních okolností eh, ve výboru Tady teda eh, některé věci by se měly naplnit, ale není tady uh, ta snaha. A tady je důležité také, co se děje v národních rozpočtech ohledně rozvoje a na evropské úrovni, to by samozřejmě eh, mělo být vše zohledněno. Pokud jde o tu zprávu, tak děkuji vám za vaše komentáře, děkuji vám za to vyjádření o tom, s čím byste mohli souhlasit, pokud jde o také rozpočet, příští, rozpočet pro příští rok. Potom tady eh, byl taky ten požadavek diskutovat o klimatických otázkách v kontextu těch programů, že bychom to měli vnímat eh, v souvislosti a s tím ohledem se eh, dohodnout. Takže děkuji. Děkuji, máme ještě čas a proto bych se chtěla obrátit na komisi, jestli chce něco říct k té diskuzi. Já si myslím, že tam nebyly žádné konkrétní otázky, ale chtěl bych poděkovat za iniciativu a za ten záměr zvýšit dále rozpočet na humanitární otázky, protože je pravda, že tady budou eh, problémy nastavit priority správně pro příští rok, eh, pokud je ten základní rozpočet, většinou 20% eh, ročního rozpočtu dáváme stranou, říkáme tomu operační rezerva, máme to na účely rychlé reakce na nový vývoj, na nové krize, které se mohou objevit. A máme tady samozřejmě potom eh, také ten nástroj nouzové pomoci pro krize, které se mohou v oblasti rozvoje objevit. A já si myslím, že příští rok to bude eh, velmi eh, složité, protože tady máme již závazky z, v souvislosti ze strategií pro Sýrii. Komise to již prezentovala na počátku roku je tam 1,1 eh, milionu eh, eur a pak tady máme 100 milionů příští rok eh, z těch 900 milionů z rozpočtu a já si myslím, že to už je takový silný vstup, začátek, který je ovšem velmi potřebný. Další prostředky, které by to mohly lépe podpořit, tedy přejmě na tu novou prioritu pro vzdělávání v souvislosti s těmi s tou humanitární situací, tak eh, je to vítané. Tady bychom eh, chtěli eh, mít ten tradiční způsob provádění, kde chceme ukazovat, kam ty peníze směřují. Máme tady monitorovací systém a pokud jde o to vzdělávání, tak tam jsme měli dobré výsledky, například prostřednictvím iniciativy Children for Peace a mm, tam e, dokonce na základě toho e, vlastně byla udělena Nobelová cena míru a já si myslím, že to je dobrý příklad toho, jak e, k tomu přistupovat, k tomu vzdělávání v humanitární krizi. Já vám děkuji. Samozřejmě s vámi budeme i nadále spolupracovat a uděláme vše, co bude potřeba. Děkuji. A tady ten, ten ta Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je pondělí 20. Eh, července 2 hodiny odpoledne. A také eh, dostanete eh, text návrhu stanoviska a závěrečná lhůta je 1. září v poledne a o rozpočtových pozměňovacích návrhů z nich se bude hlasovat 3. září a zároveň budeme mít eh, v ten den také možnost eh, o tom diskutovat. Takový je tedy náš plán a nyní musíme vyčkat 10 minut předtím, než začneme hlasovat, protože eh, jsme oznámili, že hlasy, že hlasovat se bude v 11 hodin 15 minut, takže máme 10 minut přestávky.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 Uh, Můžeme začít hlasovat, kolegové, ale předtím bychom nejprve měli vyzkoušet naše zařízení. Navrhuji, abychom v, naším, eh, v našem zasedání eh, pokračovali eh, dalším bodem. Kdo souhlasí, tak hlasuje ano a kdo nesouhlasí, hlasuje ne. Takže teď vyzkoušíme hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, pan Preda nemá svou kartu, ale už se mu nese. Eh, dobře, takže nevím, všichni zatím nehlasovali a zdá se, že zařízení funguje. Devatenáct pro a nikdo není proti. Takže Máme tady hlasovat o roli místních orgánů v rozvojových zemích v rozvojové spolupráci. Spravodajkou je paní Eleny Teocharous. A začínáme hlasovat. Nejprve tady máme pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 21 a 22 tím pádem padá. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď eh, kompromis 9. Pozměňovací návrh 27. O tom musíme hlasovat nejprve. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 29. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 38. To bylo staženo. 38 eh, pro, proti, hlasujeme o 38. Kompromis 8 byl schválen a pozměňovací návrh 37 padá. Bylo to zahrnuto v kompromisu 8. Takže teď hlasujeme o 38. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, Máme tady mnoho hlasů, které se zdržely, takže ověříme na našem elektronickém zařízení. A je to schváleno. 12 hlasy, 9 se zdrželo. 45, kdo je pro, proti, proti, zdrželi se, Nebylo to jasné, někteří hlasovali dvakrát. 45, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se a je to zamítnuto. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 13 eh, byl stažen. 47, kdo je pro? 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 54. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 57 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 58, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66, kdo je pro? To padá. A hlasujeme o pozněvacím návrhu 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 2, eh, úvodní ustanovení. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 15, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 17. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Kdo je, pardon, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, Poslanecí návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit a na zařízení. Hlasujeme. Končím hlasování. 16 e, pro, 3 proti. A Teď citace, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska elektronicky. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. 19 pro a 2 proti schváleno. Končíme hlasování a jak jsme se dohodli, budeme pokračovat s genderovými otázkami a rozvojem, rovnost žen a mužů a rozvoj. A tady budeme mít výměnu názorů k ústní otázce. A jestli si pamatujete, že jsme tady měli velmi plodnou rozpravu s externími řečníky na minulém zasedání našeho výboru, Koordinátoři rozhodli na svém zasedání 23. června, že předloží otázku k ústnímu zodpovězení eh, s navazujícím usnesením, eh, až bude dopracován eh, finanční rámec pro období 2015 a později a až se bude pracovat na té další agendě. Jsou tady dvě otázky k ústnímu zodpovězení, jedna na komisi, jedna na radu a také návrh usnesení. Obě dvě otázky k ústnímu zodpovězení a návrh usnesení zdůrazňují, že jsou tady nedostatky v provádění stávajícího genderového akčního plánu. Volá se po obnovení politického závazku Komise členských států a IIS tak, aby se zajistilo úspěšné provádění nového genderového akčního plánu. A já nyní dávám slovo naší stále zpravodajce pro otázky rovnosti mužů a žen, paní Hotala. Máte slovo. Eh, indeed, um... Děkuji. Skutečně Linda McEwen, naše předsedkyně, je v Addis Abebě a vede tam delegaci Evropského parlamentu na konferenci financování rozvoje a my jsme společně připravili návrh usnesení. A dovolte mi zaprvé podotknout, že návrh Komise pro genderový akční plán je významnou přejetostí, kterou nesmíme propásnout, abychom posílili eh, téma genderu jako průřezové téma v oblasti rozvoje politiky Evropské unie a zejména na místní úrovni, na úrovni delegací Evropské komise. Existuje schoda všech zúčastněných subjektů, které se podílely na diskusi s občanské společnosti, pokud je o hodnocení komise eh, současného genderového akčního plánu. Neměli bychom eh, ztratit ze zřetele důležité součásti toho plánu, pokud je o zvýšení podílu žen na ekonomickém rozhodování, a také pokud jde o reprodukční práva a podíl na sexuálním zdraví. Je třeba, aby tyto závazky se skutečně promítly do reality a to je také důraz tohoto návrhu usnesení, který má být navržen v září ústní otázkou komisi a radě. Komise zveřejnila velmi zajímavé hodnocení svého současného genderové akčního plánu. A komise je plně připravena se poučit z minulosti. A hlavním sdělením toho hodnocení je, že Evropská unie zatím neplní své institucionální závazky v oblasti rozvoji genderové politiky je to skutečně nesoulad mezi závazky a tím, co současně plní komise. A vůči úloha e SVČ zatím nedokázali sdělit priority svým zaměstnancům ani v sídle, ani na delegacích. A výsledkem toho pracovníci špatně rozumí tomu, co znamená genderová politika v praxi a to můžeme nyní napravit. Takže to, po čem také voláme, je, aby komise nejen toto pouze pustila ze zřetele, ale parlament by měl usilovat o sdělení komise a máme důvody věřit, že pan Mimica není vůbec proti takovému postupu, což by znamenalo, že Rada i parlament by měli veškeré možnosti věnovat pozornost eh, důležitému aspektu naší rozvojové politiky. Ale zdá se, že v zájmu takzvané lepší administrativní práce, lepší regulace komise váha. A my bychom měli pobídnout komisi, aby předložila sdělení, protože pokud zaznamenáme právě takový nedostatek eh, zájmu tak eh, máme důvod eh, k eh, skutečně jednat se vším všude, co máme k dispozici. Děkuji. Nejdříve stínový. Ano, koordinátoři. A začneme panem Gerencem, Proto to, že kolegyně Stýra tu není. Mohl bych říct dvě věci. Za prvé, zpráva je velmi kvalitní. Připojuji se k tomu, co řekla kolegyně Heidi. Za druhé, nejsem stínovým pro toto téma. Sotva jsem se s tím seznámil. A zatím jsem byl přesvědčen vyjádřením Heidi. Děkuji. Dobrá. A co další koordinátor, pan Deva? Chcete se vyjádřit? Pane předsedo, děkuji. Nepustím se do připraveného projevu, ale je to tak důležité téma, že to, že o tom hovoříme, vyvolává zajímavé otázky. Proč bychom měli mluvit o něčem, co je evidentní? Gender, zejména úloha žen v rozvoji, je klíčovou, životně důležitou součástí každé společnosti. V Africe, v Ázii úloha žen v rodině úloha žen při výchově dětí, při sdílení hodnot, při vnuknutí správného chování a občanských povinností je obrovská. A úloha žen v Africe zejména při vydělávání prostředků pro rodinu v Ghaně a ve východní Africe vlastně vedou mm, drobné podniky ženy a muži posedávají v kavárnách, zatímco ženy vydělávají peníze. Takže je tu určitý kulturní etos a úloha žen v Africe a také do jisté míry ve východní Asii je klíčová. Když se podíváme na stavby v Indii, tak ženy často nosí cihly do kopce, a muži často eh, nečinně posedávají. A ta země se rozvíjela díky činnosti žen. A měli bychom to asi změnit. Proč ženy, ne, proč jsou muži tak neefektivní a líní? A proč se nezúčastní života ekonomiky. Já jsem narazil na řadu případů i na Sri Lance, kde muž eh, pracuje od 20 do 40, má několik dětí a potom řekne ženě, aby odjela na Blízký východ a pracovala v domě šejcha jako služební, služebná a je doma. A žena posílá rodině peníze a děti se potom se stane někde, dítě se stane někde číšníkem a muž posedává po kavárnách se svými přáteli. A měli bychom skutečně být schopni přenést ty smysl pro odpovědnost a hodnoty mužům v těchto kulturách. A myslím, že kdyby se nám to díky této zprávě povedlo, tak bychom skutečně udělali velký pokrok v této věci. Jak to učiníme, to je věc jiná. A možná bychom byli obviněni ze západního imperialismu nebo něčeho podobného, ale kdybychom vyvolali pocit, že muži a ženy jsou si rovni a, a ženy nejsou nuceny například jet na Blízký východ nebo nosit cihly nebo pracovat na statku, když muž přitom nic nedělá, sedí doma. Tak tohle to prostě třeba změnit. A, a žena prostě se musí bránit, když jí manžel přikáže, aby nesla cihly někam na vrchol hory. To je prostě špatně. Ženy jsou hůře placené než muži. A celá struktura je postavena na nerovnosti. A je třeba se do toho pustit, jednat s místní zprávou. Není to asi záležitost pro centrální vládu, která je příliš vzdálená. To je jeden z našich největších problémů při poskytování pomoci, protože jednáme s, s vzdálenými subjekty z centrální vlády, přičemž největší dopad je záležitostí místní zprávy, městské zprávy, dokonce i toho náčelníka vesnice, který vede vesnici. A kdy je možné splnit určité očekávání tam, kde na tom záleží a prázdné projevy na nejvyšší úrovni k ničemu nevedou. A žádný politik eh, se neopováží přikázat náčelníkovi, že by ženy v jeho věsnici neměly nosit cihly. A neustále pokračujeme v mýtech, kdy jednáme s eh, ústřední mocí a myslíme si, že něco dobrého se z toho, z toho vzejde. Pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme pracovat v terénu s místními nevládními organizacemi, s místní občanskou společností a je třeba, aby ten, ten dopad byl cítit v terénu. Děkuji. Koordinátor GUE právě odešel. Maria Hojbrza zelené. Já bych chtěla jenom ještě jednou potrhnout otázku genderové otázky. Já si vzpomínám na eh, zprávu mm, z OSN zhruba před deseti lety. A tam je část věnovaná také genderové otázce. Jedním z výsledků je, že když vezmeš jeden dolar a tento dolar dáš muži, je klidně možné, že ten dolar se ztratí, ale když ten dolar dáš ženě, tak dostaneš zpátky dolary tři. Tady je ještě jednou vyjádřeno, jak důležité jsou ženy v národním hospodářství ale nesmíme zavírat oči před tím, že existuje celá řada zemí národní hospodářství, kde ženám vůbec není dovoleno například vlastnit půdu nebo mít vůbec nějaký majetek. To jsou také kulturní otázky zcela zásadní. Když chceme budovat národní hospodářství, zejména když se jedná o potírání chudoby, tak to může fungovat jedině se ženami. Jedině, když ženy budou mít právo mít ku příkladu vlastnictví, ať už jakékoliv, eh, jako výrobní prostředek nebo v nejrůznějších formách. Eh, to je zásadní prvek potírání chudoby, eh, zásadní prvek pro budování národního hospodářství a proto bych ráda ještě jednou potrhla význam této zprávy. Domnívám se, že tady budeme mít dobrou spolupráci. Děkuji. Okay, thank you. Děkuji. Zdá se, že na tomto výboru není velký zájem o tuto věc. Máme tady pouze tři koordinátory a někdo za socialisty, za EPP eh, e a jsou tady i další, kteří chybějí. Ale jsou tady jiní, kteří by se chtěli vyjádřit. Komise, chcete se k tomu vyjádřit? Please introduce yourself. A prosím, eh, představte se. Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Já jsem z DG eh, Justice pro, v, eh, v oddělení pro rovnost a pohlaví a já si myslím, že můj kolega z DG Devko, ten by se k tomu spíše měl vyjádřit. Děkuji. Tento bod začal trochu dříve, než očekáváno. Bylo nám řečeno, že expertka komise je na cestě, ale zatím tady ještě není. Velice se za to omlouváme. Dobře, to není problém další řečnice. Mám dvě připomínky. Myslím si, že pan Deva v tom, jak to popisoval, jak popisoval postavení žen ve většině rozvojových zemích, má naprostou pravdu. Ale já bych chtěla zareagovat e, na to, jak jste hovořil o těch vzdálených aktérech e, a také o těch místních e, samozprávách a orgánech, tak v mnoha rozvojových zemích se ústavy začínají stávat velmi progresivními, pokud je o rovnost mužů a žen. Máte tam minimální věk eh, pro uzavření sňatku, většinou je to tedy už 18 let, ale co se děje v tom tradičním eh, systému, se to zkrátka obchází a věci pokračují tak, eh, jak se děli v minulosti a pak tady máme tedy ten problém manželství dětí, což je velké porušování práv dívek. Takže souhlasím s vámi. Ovšem, je eh, tam tradiční jeden vlastně vůdce v Malavi eh, minulý týden, kdy eh, byl požádán o to, aby byla aby byly provdány Eh, dívky, mladé dívky, eh, rozhodně mladší než 18 let a ona je všechny poslala do školy, řekla máme ústavu, měli bychom změnit eh, naše postupy, takže už ne, nemáme tu situaci, kdy mladé dívky budou vdávány za mnohem starší muže a potom přestanou chodit do školy, potom sňatku a musí se starat o domácnost a tak dále a tak dále. Takže máme tady některé světlé příklady, které bychom také měli zmiňovat a oceňovat velmi by mě eh, velmi ráda bych si promluvila s touto eh, tradiční eh, vůdkyní, která vlastně takto zareagovala v té kultuře, která jinak akceptuje porušování ženských práv ve jménu tradičních hodnot. Já jakožto členka zelených jsem konzervativní, Eh, neboli chci chránit přírodu a tak dále, ale nechci eh, chránit taková ta tradiční pravidla, jako že děti se mají, eh, mají vlastně vdávat a tak dále. Ano, děkuji. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je 2. září v poledne a, a, a otázka k ústnímu zodpovězení a návrh bude odhlasován 22. září. A nyní tedy uzavřeme toto zasedání a budeme pokračovat v 15 hodin odpoledne. Končím naše zasedání.